Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Mohli bychom začít. Prosím pěkně. Očekám, že vy nejste dnes kandidátem. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás srdečně přivítal na naše ustavující zasedání výboru pro E, ekonomiku a měnu podle článku 14 odstavec 1. Jsem předsedou, tak je to nově upraveno v jednacím řádu. Účelem tohoto zasedání je ustanove, ustavení výboru volbou předsedy a místo předsedy podle článku 204 našeho jednacího řádu. Nejprve začneme volbou předsedy Eh, jména těch, kdo se účastní jako zástupci na hlasování jsou. EPP nemá žádného zástupce, SAD, Medidelvo, Igbaje, nahradí Igbajer, EC, EKR ne, nehlásil žádné zastoupení. Liberálové Niels Torvald eh, zastupuje kolegu Nisovera, eh, zelení eh, eh, je zastoupení Ernesta Utesona, eh, a FDD Gejvič Kouben zastupuje Beatrice von Storch. Jinak nemám nahlášen žádná jiná zastoupení. Teď bych rád přeskoumal, zda tady máme dostatečné kvórum pro hlasování. To znamená, musíme tady mít v sále víc než 16 poslanců. A konstatuji, že kvórum bylo dosaženo. A nyní vás žádám o návrhy na volbu předsedy. Pervanš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, předsedo ve funkci ještě. Ve jménu skupiny SAD bych ráda navrhla Roberta Galtieriho za předsedu našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát. Máte nějaké jiné návrhy? Není tomu tak. Kandidát Roberto Gualtieri byl navržen politickou skupinou SAD. Souhlasíte s jeho kandidaturou? Konstatuji, že kandidát souhlasí se svou kandidaturou, je řádným členem našeho výboru a odevzdal prohlášení o finančních zájmech. To jsme všechno zkoumali. Eh, dovolte, abych nyní přistoupil k volbám, poté co nebyl navržen žádný jiný kandidát a nevidím žádný návrh na tajné hlasování. V tom případě eh, hlasujeme aklamací a v tom případě by mě těšilo, kdyby k ní teď došlo. Tím prohlašuje Roberta Gualtiero zvoleného aklamací za předsedu a prosím ho, aby zaujal své místo předsedy. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much, dear colleagues. Děkuji vám mnohokrát, drazí kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkoval vám všem za opětovné zvolení a slibuji vám, že budu pracovat v zájmu výboru ze všech svých sil, abychom mohli pokračovat v naší práci a abychom přispěli naší měrou k měnové hospodářské politice a finanční regulaci a dalším významným funkcím, které má plnit náš výbor v Evropské unii a v dalších letech, které budou velkou výzvou. Ale nemáme čas na řečnění, takže přejdeme k volbě místopředsedů. Za prvé budeme volit prvního místopředsedu. Jsou tady kandidáti, pan Bás, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych nejprve vám rád poblahopřál k vašemu zvolení. Ve jménu skupiny EPP bych rád navrhl našeho kolegu Markuse Ferbera za prvního místo předsedu našeho výboru. Děkuji vám. Děkuji vám. Souhlasí pan Ferber s touto nominací? Ano, samozřejmě. Kandidát je řádným členem výbor, našeho výboru a e, vyplnil prohlášení o finančních zájmech. E, Táží se, zda tu jsou jiní kandidáti, nikoliv žádný požadavek ani pro tajné hlasování. V tom případě ho můžeme zvolit aklamací. Blahopřeji. a žádám vás, abyste se připojil ke mně za předsednický stůl. nyní budeme postupovat s volbou dalších místopředsedů, i když pravděpodobně budete vědět, že v rámci pozměně, změny nových postupů bylo zavedeno nové pravidlo ve článku 2 a 4, které zakazuje zvolení eh, eh, předsednictva, které by bylo obsazeno pouze jedním národem a jedním pohlavím. Mm, eh, takže neformálně Eh, se zeptám na jména, která jsou navržena. A kdyby mělo dojít k porušení tohoto pravidla, navrhuji, abychom pozastavili zasedání, tuto část zasedání která se zaobírá volbou předsednictva, abychom měli dostatek času politickým skupinám, aby řešili tento problém tak, abychom měli co možná nejdříve zvoleno předsednictvo, protože potřebujeme plně obsazené předsednictvo, abychom mohli dostat našim povinnostem, ale takové předsednictvo, které bude v souladu s jednacím řádem. Eh, eh, takže teď pozastavím volbu místo předsedu a zeptám se politických skupin, Eh, požádám je, aby co možná nejdříve nalezli řešení tak, abychom mohli mít plné složení našeho předsednictva pro naši práci. Pervanč? Děkuji, pane předsedo. Já respektuji pravidlo 104 našeho nového jednacího řádu. Je to významné pravidlo, eh, které počítá s se zastupováním jak mužů, tak žen z více národností. Proto děkuji mnohokrát, že jste strážcem těchto pravidel. Eh, co se týče naší skupiny, konstatuji, že ten, kdo by byl býval, měl zvolen za druhého místo předsedu, je členem mé skupiny a domnívám se, že se velice angažoval a to je třeba započítat do budoucna. Když se dívám na vyvážení toho, jak jednotlivé skupiny se snaží rozdělovat funkce mezi muži a ženami v různých výborech, moje skupina Eh, vlastně má, je na druhém místě v zásluhách, co se týče zastoupení žen, zatímco zlatou palmu mají zelení. Oni mají 133% žen a socialisté, eh, včetně eh, při mného výboru máme 80 zastoupení žen, zatímco další politické skupiny liberálové mají Eh, taky 80% žen. Myslím si, že to nám dává určitou indikaci k tomu, že nemůže být místo předseda ze socialistů obětí při respektování těchto pravidel. Máme tady politické skupiny, které mají veliký deficit v reprezentaci žen v celém parlamentu a z tohoto bodu pohledu musím říci, že EKR má pouze 12,5 žen eh, v jako místo předsedy ve výborech a to je tedy obrovský deficit. Děkuji vám mnohokrát. Jsem si jist, že politické skupiny eh, tuto poznámku vzali na vědomí. Prosím, pan Bals, ano. Dobře, ale v tom případě, prosím, nezahajujeme diskusy. Eh, já teď ukončím seznam řečníků. Ano, dám vám, dám vám slovo, ale potom uzavřeme Prosím, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já mm, chci vyloženě přivítat i ve jménu EPP eh, že jste předložil tento návrh. Domnívám se, že bychom skutečně v klidu měli zvážit, jak můžeme vyřešit tento problém. Vyloženě souhlasím s Pervenč Ber v tom, že článek 104 našeho jednacího řádu je nesmírně důležitý a proto musí být také aplikován. A konec konců bych rád ještě připojil, že i pro frakci EPP platí, že takřka polovina eh, funkcí eh, místo předsedů eh, je velmi dobře obsazena, co se týče obsazení pohlaví. A doufám, že dojdeme ke snadnému řešení a chtěl jsem vám ještě jednou jmenovitě poděkovat, pane předsedo, za váš návrh. Děkuji vám, pan Anemans. Pane předsedo, já jsem chtěl se pouze připojit k paní Pervánč Pereš. Kdyby komit jednoho dne se domníval, že naše skupina je dostatečně dobrá, aby představila kandidáta na místo předsedu, my bychom kandidovali ženu. Maríza, prosím, rychle. Ano, rychle. Jenom jsem se chtěla zeptat, kde budeme mít druhou část voleb. To bude sděleno členům co možná nejdříve. Takže vám děkuji. V tom případě můžeme postoupit k dalšímu bodu. A to je schválení našeho programu. Máte nějaké námitky? Nikoli v tom případě je program, program schválen. Mám tady pro vás několik informací, co se týče běžících třístranných jednání. 19. ledna první dialog se konal ve Štrasburku. Rada parlament diskutoval článek 1, 2, 3, 4 a týkající se transparentnosti stejně tak jako dodatky předložené parlamentem a radou. Dohodli se na tom, že nová ustanovení na due diligence budou projednávána na technické úrovni a e, došlo k dodatečnému zahrnutí inputu parlamentu a komise. Další dialog je plánován na 7. února, kde se budou diskutovat specifické záležitosti. Now we move uh, a teď 2.8 od programu. Dovolte, abych mezi námi přivítal mého přítele, našeho bývalého kolegu Edvarda Šikunu, který je předsedou ECOFINu, ministrem financí Malty. A dovolte, abych Maltě poblahopřál k převzetí předsednictví Evropské unie pro tento semestr a přeji vám úspěšné předsednictví. A buďte ujištěn, že náš výbor bude s vámi spolupracovat úzce abychom řešili naše problémy a hledali a nalézali dobrá řešení, vytvářeli dobrou legislativu a uzavřeli eh, třístraná jednání, která jsou tak významná. Ne všechny, všechna, ale některá z nich jsou velmi důležitá. Naším eh, závazkem je, abychom uzavřeli co možná nejvíce třístraných jednání během vašeho předsednictví. A teď si dovolím vám dát slovo pro úvodní slova a potom budeme pokračovat kolem otázek a odpovědí. Máte slovo, prosím. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že bych vám chtěl pogratulovat vám a další a druhému místo předsedovi za to, že jste byli zvoleni a vlastně potvrzeni do té do druhé poloviny mandátu, na té další období půl roku. Pro mě je to takové poměrně dojemné, že jsem zde opět v, této jednací, v tomto jednacím sále ve výboru Ekon, protože jsem měl tu čest, že čtyři roky jsem zde působil jako místo předseda výboru Ekon. Dnes jsem zde samozřejmě úplně v jiné úloze. Mým úkolem je představit priority Ekofinu, hlavní priority toho následného půl roku, kdy bude Malta předsedat Evropské unii a budu tedy hovořit o oblasti priorit v ekonomické a finanční oblasti. Chtěl bych ještě zdůraznit, že budu postupovat podle obvyklého postupu. Měl jsem pocit, že by bylo dobré, abych to vysvětlil, protože v minulosti to bylo tak, že rada představila program a potom jednotlivé výbory eh, v jednotlivých výborech a pak zde proběhla určitá rozprava. Takže eh, doufám, že eh, dnes je mým úkolem vystoupit zde jako předseda rady. Pokud budete mít nějaké dotazy, konkrétní dotazy třeba na jednotlivé země, tak to bych eh, probral na jiných forech a e, konkrétně tedy třeba například včera jsem navštívil výbor pana a také jsem řekl, že samozřejmě všichni mohou e, za mnou přijít a také oni navštíví na konci února mou zemi přímo, pokud budou mít otázky na přímo zemi. A teď tedy nyní, co se týče maltského programu. Chtěl bych říci, že Malta se ujímá předsednictví ve chvíli, kdy evropské hospodářství vstupuje do svého čtvrtého roku hospodářské obnovy, takže je dobré, že vidíme, že ekonomika eh, nabývá na odolnosti a je to také vlastně i eh, v rámci různých významných transformativních eh, momentů, které jsme zaznamenali minulý rok. Nicméně ten, ta krátkodobá odolnost není žádnou zárukou pro dlouhodobý pevný růst. Někdy jsme v něčem třeba byli zklamáni, ale e, také jde o to, že se nacházíme v kontextu vysoké nejistoty. A také samozřejmě některé struktura, některé e, ty změny, k němž došlo v roce 2016, e, tak ty jejich dopady se ukáží až později, nebo zejména ten jejich strukturální dopad. Malta eh, bere na sebe svou odpovědnost, eh, chce podporovat zejména strukturální a investiční reformy a budeme to eh, činit v kooperativním duchu a snažíme se o pokrok v této oblasti. Pak zde máme také euroskupinu se svým předsednictvím, která je také odpovědná za tyto věci, ale ECOFIN samozřejmě má zájem jak o ekonomický růst, tak o finanční stabilitu. Dovolte mi nejprve pohovořit o práci Rady v oblasti Eh, koordinace hospodářských politik členských států. Evropská komise v roce eh, vlastně iniciovala evropský semestr na rok 2017 v listopadu minulý rok. Víte asi, že ten balíček obsahuje některé nové rysy. Ne všechny byly úplně eh, konsensuální, některé byly trochu kontroverzní, protože někteří ministři se také domnívali, že se může jednat o určité zasahování do jejich Eh, záležitostí, například i fiskální otázky. Teď probíhají eh, diskuse a eh, Rada má přejmout doporučení pro eurozónu v březnu 2017 na základě doporučení Evropské rady. No a co se týče evropského semestru, tak my samozřejmě se zájmem budeme sledovat diskuse a my, teď se vlastně blíží Evropský parlamentní týden, na němž se rovněž budu účastnit. Malské předsednictví očekává návrhy komise, které mají aktualizovat doporučení pro jednotlivé země. Také zorganizujeme zevrumné diskuse na radě, abychom také usnadnili cestu k tomu, aby mohly být eh, v létě přijaty. Nyní strukturální reformy. Domníváme se, že je důležité pokračovat v provádění strukturálních reform, abychom dále uvolnili produktivní kapacitu a potenciál našich ekonomik. Členské státy mají nejenom vlastní zájem, ale je zde i také i společný zájem. Je také e, e, členské státy také mm, v loňském roce e, Pardon, rada také bude dohlížet na to, aby členské státy provedly všechna ta doporučení z loňského roku. Dále je zde důležitá také politika, zdravé, zdravá fiskální politika. Chceme také zvýšit výstupy a chceme také, aby zde bylo Eh, prorůstová, prorůstové rozpočty společně také s navýšením veřejných investic eh, tam, kde je zapotřebí a tam, kde je to také hmm, proveditelné, tak to v tom také má důležitou roli. Zároveň musíme být obezřetní a neměli bychom opakovat chyby minulosti, protože v minulosti ty fiskální politiky bývaly procyklické. Potřebujeme také soustavně provádět pakt o stabilitě a růstu, a e, pokud chceme pokročit vpřed, tak se také bude velkou výzvou e, najít e, vyvážený přístup mezi fiskálním prostorem a fiskální udržitelností. Tím už se vlastně dostávám k evropskému rozměru reakce politik na dnešní problémy a výzvy. A součástí toho, součástí té ambice řešit tyto věci je Evropský fond pro strategické investice. Rada schválila svůj postoj k návrhu komisi eh, rozšířit nebo jako updateovat, eh, upgradeovat EFSI na tzv. EFSI 2. Bylo to v loňského roku. Malcké předsednictví začne s Evropským parlamentem trialog eh, v řádné čase. Některé trialogy už také začaly tento měsíc, které se týkají návrhu komise, který se týká eh, strukturálních reform a speciálního programu. Víme, že některé země to budou potřebovat více než ostatní. Někde eh, my, my jsme měli pocit, že všechny členské státy ví, jak na to, ale máme pocit, že nyní některé členské státy potřebují asistenci a že některé členské státy to ocení. Eh, mám pocit, že dnes odpoledne nebo večer se koná druhý trialog na toto téma. Ještě k těm investicím chci říct, že malcké předsednictví je připraveno zahájit jednání s Evropským parlamentem na přeskumu v polovině období, které se týká eh, evro, eh, mandátu pro, vnějšího mandátu pro poskytování úvěru Evropské investiční banky. Musím říci, že každé předsednictví má příležitost eh, organizovat neformální schůze, neformální jednání ve své zemi. My to také využijeme asi 7. a 8. dubna, první týden v dubnu tady máme na programu bankovní unii. Chceme se věnovat problematice tzv. špatných úvěrů. Také se zcela jistě zamyslíme i na eh, bílou eh, knihou, která se očekává a také se budeme věnovat i otázce daňových, eh, daňové jistoty. Takové speciální téma, které je velice důležité pro středomorské země, je téma ekonomických migrantů. Nehovoříme zde obecně o migraci, ale o, speciálně o ekonomických migrantů. Takže chceme také hovořit třeba o pomoci Africe, máme zde Světovou banku, EBRD, um, Máme zde i evropské fondy, které by posílily africké země, země na země Magrebu, protože ty jsou, to jsou vlastně právě země, z nichž často chodí, eh, přicházejí do Evropy ekonomičtí migranti. Zrovna včera se v Paříži konala schůze ve formátu 5 plus 5. Tam bylo pět evropských eh, eh, zemí, západoevropských a pět afrických zemí, ale dohodli jsme se, že další jednání bude v Dubnu a že budeme hovořit právě o těchto věcech. Čili um, to rozšíření mandátu EIB je pro nás také velice důležité. Nyní tedy téma bankovní unie. Dotvoření bankovní unie je důležité a zásadní pro hladké fungování měnové unie. Zde budeme řešit EDIS, Evropský systém pojištění vkladů, kde musíme najít dobrou eh, rovnováhu mezi sdílením rizik a mezi omezením rizik. Co se týče sdílení rizik, tak tam je několik eh, návrhů ze strany komise a jsou tam různé technické problémy a také různé. Ta otázka je politicky citlivá, ale malcké předsednictví bude pokračovat v této práci, zejména bude řešit ty technické otázky, aby se to všechno dořešilo, aby se to celkově dokončilo tak, jak bylo plánovano. Členské státy i evropské orgány také musí posílit důvěru v bankovní unii tím, že budou dodržovat pravidla, na nich jsme se dohodli. Já si myslím, že to je opravdu velice důležité. Dále, Unie kapitálových trhů. Chtěli bychom to e, prosadit jako prioritu. Eh, je pravda, že těch témat tam není tolik. Něco už bylo dokončeno tento týden. Máme ještě jednání a příští týden o balíčku pro sekuritizaci. A z opravdu ze všech sil se budeme snažit najít politickou dohodu s Evropským parlamentem na této věci, která už se uh, řeší dlouho, ještě předtím, než začne léto. Pak jsou zde další věci, jako Evropské fondy rizikového kapitálu a nařízení Evropských fondech pro sociální podnikání. A jsou zde také ještě různé návrhy, které přichází od komise a my doufáme, že se to bude také týkat třeba uh, Eh, penzijních eh, pojištění, crowdfundingu, takových věcí, které jsou vlastně, které se vlastně v budoucnu budou důležité. Domníváme se, že musíme řešit i tyto věci, které vlastně jakýmsi způsobem nahrazují nebo nahradí některé bankovní aktivity. Těšíme se na konstruktivní spolupráci v celé řadě oblastí, také v oblasti finančních služeb. Máme zde e, nová e, nařízení o finančních službách a také je velice důležitá eh, revize čtvrté směrnice o boji s praním peněz, což je důležité pro Evropskou unii, která chce bojovat s financováním terorismu. Předsednictví uznává, že Evropský parlament má silné názory na otázky daní a že ty své silné názory před radou obhajuje. Nicméně chceme zopakovat, že jsme plně připraveni pokračovat eh, s těmi daňovými tématy. Myslíme si, že teď je ta pravá chvíle. a Doufáme, že příští měsíc v únoru bychom měli dokončit určité. Pak chceme také do, dokončit eh, balíček o eh, ten CTB, Víme, že se také mění prostředí, že se mění situace, takže to všechno bereme v úvahu. Sice ten trojité CTB vlastně bylo ve dvou balíčcích, ale chceme to všechno dořešit zároveň. Nechceme mít jako, jakoby jednu fázi a druhou fázi, takže chtěli bychom to všechno řešit jako trojité CTB. A pak je zde ještě balíček, který obsahuje například eh, elektronické obchodování a další. A pak ještě další věc, která začala, ale ještě není dokončena, nana, tak to je tedy ta FTT, daň z finančních transakcí. Už se chýlím ke konci, pane předsedo. Malcké předsednictví chce i nadále posilovat evropskou integraci a chce také dotvořit eh, Evropskou hospodářskou a měnovou unii. Očekáváme, komis, eh, očekáváme bílou knihu Evropské komise, která um, my se opravdu očekáváme, co ta bílá kniha bude obsahovat. Těšíme se na ní. Uh, Myslíme si, že tomu také věnujeme poměrně velkou část té neformální schůzky ECOFINu, která se bude konat, jak už jsem říkal. Rada samozřejmě na to bude reagovat patřičným způsobem. To je z mé strany vše a velice se těším na vaše otázky. Děkuji. Nejprve pan Bulcher Balc za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve vás chtěl přivítat. Jsme velice rádi, že mezi námi zde náš bývalý kolega, vážený kolega, že opět v našem výboru. Já samozřejmě bych eh, chtěl nadhodit téma Brexitu. Malta má se Spojeným královstvím velice úzké specifické vztahy, historické, a z toho důvodu bych se na to chtěl zeptat. Pokud britská vláda bude pokračovat podle toho kalendáře Brexitu, tak Malta bude předsedat radě v době, kdy budou přijaty eh, ty hlavní směry, ty hlavní pokyny. Chci se zeptat, jak myslíte, že budou vypadat ty, nebo jak plánujete jednání na radě, jak eh, pokročila jsou, ta, eh, jsou ty přípravy. A také se chci zeptat, zda očekáváte, že ta jednání půjdou jaksi ze zdola nahoru, anebo z té nejvyšší e, úrovně směrem dolů k jednotlivým tématům, nebo si myslíte, že to spíše tedy bude tak obecně z té nejnižší úrovně, z takových obecných věcí, potom směrem k jednotlivým řešením jednotlivých oblastí. Máte už k tomu teď e, naplánovaný nějaký přístup? Děkuji. No, o přístupu můžeme samozřejmě diskutovat. A týká se to i těch my bychom chtěli být eh, určitým čestným makléřem, nechceme stát ani na jedné straně, ale je to těžké vůbec teď o tom hovořit nebo o tom nějakým způsobem spekulovat, protože, jak víte, článek 50 zatím ještě nebyl aktivován. A teď tedy, jak víme, kdy britský parlament vydal své rozhodnutí, respektive tedy britský parlament bude muset podle rozhodnutí soudu eh, toto také odsouhlasit. Takže zatím bychom chtěli, aby ten přístup byl centralizovaný, eh, bude tam technická úroveň, bude snaha o nalezení řešení a chceme samozřejmě, aby ta jednání byla co nejhladší. Pokud se tam Samozřejmě každý bude mít na to trochu jiné názory, rada, parlament eh, a samozřejmě nikomu nemůžeme bránit ve vyjadřování jejich názorů. My bychom chtěli, aby tam byl trochu centralizovanější přístup. Máme tam jmenované vyjednavače, kteří to budou mít na starosti, kteří se budou snažit tu situaci sklidňovat, protože to není v zájmu ani jedné strany, ani eh, jedna strana Eh, Lamaňského průlivu nemá eh, v zájmu, abychom zacházeli do nějakých extrémů. Je to jakýsi rozvod a budeme se snažit, aby ten rozvod byl nesporný. Snažíme se, budeme se tedy snažit, aby ten přístup byl centralizovaný. Děkuji. Pervánč Perez. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Je mi velikým potěšením vás mezi námi vidět a Přejeme vám hodně úspěchu ve vašem předsednictví. Vy jste řekl, že nás ujišťujete v tom, že máte předsednictví v této obtížné době a to je o důvod více, abychom mohli klást také obtížné otázky. Vy jste připomněl nezbytnost investic a návratu investic do Evropské unie a je nás hodně, kteří si myslí, že obnovení Junckerova, nový Junckerův eh, plán EFSI je zcela zásadní, ale že to nebude stačit. A proto, že se musíme doplnit ze strany našeho výboru eh, další záležitosti a to je zásadního významu budou alespoň dvě události během vašeho předsednictví, eh, které eh, eh, nám dávají povinnost skládat tyto otázky do hospodářské a jako měnové politiky v budoucnu. Za prvé odchod Velké Británie, aktivace článku 50 a také výročí římských smluv 25. března summit v Bratislav, na Brat, na, na summitu v Bratislavě premiér Costa řekl, že eh, Evropa eh, se musí zaobírat svými kořeny, dobrým fungováním eura. Jak se domníváte, že ve vašem předsednictví budete reagovat ve naplňování vašeho portfolia? Protože když se podíváme na energie, eh, které budou uvolněny při vyjednávání Spojeného království, bylo by třeba, aby to bylo také pojato z, za, eh, z pohledu eurozóny a zejména u příležitosti výročí založení římských smluv bude třeba na to dbát, protože ten argument, že by to měl být bod, kde eh, dochází k riziku rozdělit země eurozóny a, člen, a země ne a nečleny eurozóny, to mi připadá jako špatný argument. Ano, děkuji. My rovněž stílíme ten cel pocit. Já začnu nejprve tím Junkrovým plánem. Samozřejmě jsme zde všichni politikové. Když něco vypadá dobře, tak to chceme ještě vylepšit. Tento plán, Junckerův plán, zní dobře, možná to mělo přijít dříve, ale zkrátka je to tak, jak to je. A chceme z toho více, chceme z toho vytěžit více. Já si myslím, že zde nikdo nebude eh, takový, že by zvedl ruku a řekl, já jsem proti tomu, abychom ten plán eh, nějakým způsobem upgradeovali. Ale možná bychom to měli přeskoumat jako účetní dvůr, měli bychom se nad tím zamyslet. Jsme s tím spokojeni, s těmi prozatímními výsledky. Odpovídá to těm kýženým záměrům? Jak je to s adicionalitou? Eh, někdy je to tak, že nemůžete dělat zároveň věci na evropské úrovni i na národní úrovni. A některé věci jsou tedy velice rizikové pro tu národní úroveň, ale třeba na té evropské úrovni to tak rizikové nebude. Takže z toho důvodu také mm, byl přinesen i ten Junckerův plán je zde, eh, bude možné eh, třeba realizovat některé plány, které členské státy zatím chystaly v šuplících a vlastně sami je nemohly realizovat. Já vím, že jsou tam citlivé otázky, třeba se to týká dálnic. Já zde zastupuji radu a rada na to má jiný názor. Myslím si, a rovněž to myslí i rada a v tom duchu jedná ECOFIN, že bychom se měli věnovat selháním trhu. Já vím, že jsou zde různé přeshraniční projekty, které by se mohly realizovat, takže bychom se na to měli zamyslet, měli bychom se tím zamyslet. Jde o to, aby to byly kvalitnější investice. Ty jsou důležité. No a pak dále, co se týče těch vlastních zdrojů a toho napětí, někdy říkáme, že v politice je týden dlouhá doba. Třeba teď, co říkal pan Trump, vlastně, že očekává, že Evropa se tříští, že se eh, drolí, tak možná zrovna nás to třeba eh, stmelí. A navíc ani nevíme, co třeba dnes zrovna pan Trump zase eh, tweetuje. Nechci o tom spekulovat, ale obecně mohu říci, že opravdu chceme, aby Evropa byla úspěšná pak samozřejmě se úplně vždycky neschodeme na tom, jakým způsobem se to má eh, dělat. Někteří eh, jsou pro takový rychlejší postup, ostatní zase říkají, buďme obezřetnější, raději plňme všechna ta pravidla, všechny ty, ty rámce, které zatím existují. A pak je taková dost eh, krát, taková dost nezřetelná hranice mezi tím, E, zda nějaká situace, zda nějakou situaci považujete za to, že pravidla jsou flexibilní a že flexibilně využíváte pravidla, anebo zda už ta pravidla vlastně porušujete nebo je minimálně ohýbáte. Takže e, někdy pak tam byl třeba ten dvojbalíček, šesti balíček a tak dále. Pak je tady jste i ta bankovní unie sama o sobě. I to vyžaduje určitou zkoušku časem třeba mm, teď eh, bankovní unie je částečně v rukách komise. My samozřejmě chceme, aby to všechno bylo úspěšné, ale zároveň musíme být flexibilní. Když jsem byl zde v parlamentu a plánovali jsme ten dvojbalíček a šesti balíček, tak jsme vlastně ani nevěděli, jak to bude pokračovat, jaké problémy se mohou vynořit. A teď už zase víme, jak ta situace vypadá, takže si myslím, že bychom i do budoucna měli počítat s určitou flexibilitou. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že také náš zpravodaj FC je rád, že slyšel tato slova, že to bude podpořeno a že se chcete věnovat eh, selháním trhu a že tam chcete skutečnou adicionalitu. Pan Lebner za EKR. Paní Lebner, pardon. Děkuji. Já mám otázku na takzvané Panama Papers. Ukázalo se, že maltský ministr energetiky a premiér Malty získávali také určité výnosy ze zemí, které jsou označovány za daňový ráj. Tak se chci zeptat, zda Malta může mít na starost eh, projekty boje s praním peněz a zda vlastně může během svého předsednictví propagovat eh, otázku eh, boje s těmito nekalými praktikami. Za druhé, co se týče těchto daňových výnosů, dochází k tomu, že některé země jsou vlastně atraktivnější pro jiné, eh, protože jsou vlastně daňovými rájemi. Zajímá mě, zda by Malta vůbec mohla projít takovými testy, zda je tam daňový systém dostatečně spravedlivý. Také se chci ještě zeptat, zda se nemůže stát, že Malta sama se nakonec ocitne na seznamu Evropské unie, eh, na seznamu tzv. nespolupracujících jurisdikcí zemí, které nejsou ochotny v, této, v těchto věcech spolupracovat. Ano, já na to mohu reagovat. Sice tedy to není úplně mé pravomoci nebo mé funkci, protože já zde se mám vyjadřovat pouze k programu e, předsednictví, ale je pravda, že jste se ptala vlastně částečně na eh, v naší zemi. Panama Mascela určitě vede k různým otázkám a eh, až se setkáme na Maltě, tak na tyto otázky zebrovně odpovím. Dnes mohu říci, že dochází k určitým prohlášením o tom, že existují nes, ty nespravedlivé daňové systémy. Ale já si myslím, že ty otázky nejsou vždycky úplně fair, protože ty otázky možná někdy pouze plynou z toho, že ten systém, který je na Maltě, není úplně klasický a ne všichni tomu vlastně rozumějí, tomu systému na Maltě. Takže myslím si, že e, nedostatek poskytování informací nebo bankovní tajemství, to je trošku něco jiného. Pokud se podíváte na Eh, stránku FI a U, tak si můžete stáhnout veškeré informace, které Malta podávala ještě předtím, než se stala členem Evropské unie. Tyto eh, informace byly pravidelně eh, od roku 99 každé dva, tři roky pravidelně hodnocena manivolem v rámci manivolu a v roce 1994 vlastně Malta se řekla tedy, nebo vyřešila tu otázku bankovního tajemství, takže Eh, se věnujeme transparentnosti, máme zde také speciální legislativu a orgány proti praní peněz. Také bych vás třeba chtěl požádat, abyste si stáhla eh, výroční zprávy, které hovoří třeba o tom, kolik věcí se dostalo až k soudu. A také tam jsou informace třeba, s jakými členskými státy si vyměňujeme informace, které se týkají těch eh, nelegálních činností. A myslím si, že pokud se podíváte na tyto dokumenty, tak příště položíte tu otázku jiným způsobem. Děkuji. Ještě pan Petr Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych při této příležitosti položil otázku, kterou chtěli položit kolegové, který zde, kteří zde dnes nejsou. Já bych se trochu vrátil k tomu, na co se ptal předchozí kolega nebo kolegyně. Já souhlasím s tím, že dnes jste vystupujete eh, ve funkci předsed, před předsednictví rady, ale myslím si, že předsednická země by měla být vzorem pro ostatní. A jak jste řekl, náš výbor pana uskuteční zjišťovací misi na Maltu, takže tam bude možnost pro zevrubnější výměnu názoru, pro podrobnosti. Ale myslím si, že co se týče toho těch textů, které se týkají vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým únikům. Eh, to je opravdu ve velkém zájmu. Já třeba dnes odpoledne se setkám i s malckými novináři, a kteří se na to budou ptát, takže pokud máte nějaké dobré zprávy, tak rád jim je sdělím. A <clears throat> bylo to trochu i se slovenským předsednictvím. Také bylo jasné, že novináři se budou ptát na některé věci, které vlastně Eh, se týkají té země, která je předsednickou zemí. Myslím si, že opravdu je důležité, abyste v tom něco udělali, protože image Evropy do jisté míry eh, je odrazem image té předsednické země. Ale teď bych chtěla ještě říct si něco pozitivního. Jsem rád, že jste zmínil eh, CMU. Dnes budeme hlasovat o prospektu zde ve výboru a doufejme, že také výsledek bude dobrý i v té oblasti sekuritizace. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Já začnu nejprve od toho dopisu. Snažíme se dávat velký důraz na konkurenceschopnost, chceme posilovat pracovní místa. Hm. Já k té další části nemám příliš mnoho, co bych řekl. Prosím, pozorujte, jak eh, předsednictví bude fungovat ty první týdny, nebudu říkat celé měsíce, ale pozorujte nás první týdny, jak budeme pracovat na těch jednotlivých eh, eh, na těch jednotlivých tématech, jako je ta čtvrtá směrnice proti, paní, proti praní peněz. A uvidíte také výsledky. Nyní za GUE Fabio de Mázy. Děkuji, pane Sikluno, pane ministře, jasně jste řekl, že dnes jste v jiné funkci. To je trošku politování hodné, protože já jsem se chtěla zeptat eh, na vaše na daňový systém v Maltě. Dnes jste řekl, že možná někteří nerozumějí tomu maltskému systému, takže abych rád využil vaší odborné erudice, abyste nám to trochu vysvětlil, ale jsem optimistický a vím, že nám to vysvětlíte, až budeme na Maltě. A celý výbor také samozřejmě očekává, že vysvětlíte, i to, zda došlo k nějakému trestnímu stíhání v souvislosti s panamskými dokumenty. Eh, a s, vlastně s, s tím, jak tam do toho zasáhlo i zpravodajství na Maltě. Ještě co se týče maltského předsednictví. Máme informace, že rada se rozhodla v poslední době, že nebude eh, spolupracovat s výborem pana. Tak nás zajímá, zda je to pravda a jaký je na to váš osobní názor. Hovořím tedy o výboru pana v, této, v Evropském parlamentu, který má na starost prošetření záležitosti tzv. Panama Papers. Za druhé, budete dohlížet na přeskum, který se týká směrnice o prání peněz. A Malta mezi říjnem a, pres, a prosincem podstatě eh, ustoupila od svých slibů, které se týkaly veřejných eh, registrů, eh, různých nadací a trustů. Takže mě zajímá, jaký máte názor a jak vlastně budete postupovat v roli rady. A pak ještě chci, říkal, hovořil jste o EFSI, říkal jste, že tam chybí adicionalita. My jsme jste měli rozpravu a hovořili jsme o tom, že investice některé investice by vlastně měly být vyňaty z eh, eh, kalkulací pro eh, pakt o stabilitě a růstu. Týká se to tedy výdajů na zbrojení. Mě zajímá, zda by třeba neměly být spíše vyňaty investice, které jdou do výzkumu a vývoje, které tak velice silně potřebujeme v Evropě. Ano, děkuji. Opět je to více otázek. Já Některé věci opravdu bych spíše podrobněji dořešil na Maltě. Nicméně bych vás rád chtěl informovat, že daňové orgány mě informovaly, než jsem, jsem šel, že co se týče těch švýcarských úniků, takže už jsou téměř všechna vyšetřování dokončena. A také už mají k dispozici i částky, které byly uh, vymáhány nebo které budou vymáhány v těchto věcech. Co se týče těch úniků s Panamy, Máme více než 100 případů, nějak těsně před 100 případů. A už začala první šetření, zatím to probíhá. Takže to je informace o této věci. Co se týče těch veřejných rejstříků, já vím, jaký na to má názor Evropský parlament, ale rada zde jde právním přístupem, právní cestou. Jde o to, že tam musí být eh, rovnováha mezi ochranou osobních údajů na jedné straně a na druhé straně mezi nutností transparence. A nyní neříká to pouze Malta, ale i Rada říká, že všechny eh, pravomoce by měly mít orgány, aby zde mohly být informace mezi eh, daňovými orgány a FIU, aby tedy zde mohla být výměna informací. Takže ty, tyto orgány, které jsou v tom důležité, ty by to měly mít k dispozici. No, pokud je tam nějaká otázka ochrany osobních údajů, což může být legitimní, Může se to týkat jak eh, fyzických osob, tak i třeba firm, které se bojí o ztrátu eh, nějaké konkurenceschopnosti. Tak rada se snaží, aby to šlo takovou cestou, kterou se nenaruší ani legislativa, ani ústava jednotlivých členských zemí. Ehm, máme zde třeba ten případ z Francie. Takže bych šla, šla raději touto cestou, než aby to bylo veřejné. Co se týče eura, tak existují jednotlivé procesy. Pokud tam nastanou změny, ať už tam bude platit to zlaté pravidlo nebo ne, tak zkrátka situace taková, jaká je, pak můžeme použít možná flexibilitu a přeskoumání případu od případu, ale jinak vlastně k tomu vašemu návrhu nebo k tomu, k té otázce nemohu nic dodat. Byla to otázka, já si myslím, že to nebyl návrh. Týkalo se to, týkalo se to také toho, zda rada bude nebo nebude spolupracovat s pana, protože rada se prý rozhodla, že nechce plně spolupracovat s výborem pana a já si myslím, že to rozhodnutí není správné. Já o tom nemám informace, nicméně zjistím, jak se na to rada dívá. A chci říci, že zítra se také ještě, eh, zítra také budu ve stálem výboru, takže budu mít ještě často zjistit. Děkuji, nyní Sven Kikol za zelené. Dobrý den, jsme velice rádi, že vás opět vidíme v našem výboru a že s vámi můžeme hovořit přímo, že nemusíme hovořit před, přes malcký tisk. V malském tisku v jednom nezávislém malckém tisku jste bylo řečeno, že jste hovořil o, o prioritách v daňové oblasti a bylo řečeno, Malta se nestydí za to, že využíváme daňový systém jako, jako nástroj pro konkurenci. A co se týče daní, každý členský stát by si měl o těchto věcech rozhodovat sám. Takže to je citace, která byla v malském tisku, ale je to úplně eh, rozporuplná pozice k tomu, co říká Evropský parlament. My stále trváme na tom, že potřebujeme společný rámec i pro daňový systém. Daňová systém vaše daňová politika se snaží přilákat firmy, aby tedy, protože tam je určitý systém úlev, který vlastně nakonec vede ke snížením, eh, k nižším daním. Ale já si myslím, že vlastně vaše země tím získá špatnou pověst, eh, získáte pověst daňového ráje, což tedy není fér ani evropské. No a pak je zde Lucembursko a Malta. Když bylo Lucembursko předsednickou zemí, tak do programu předsednictví dalo úplně dopředu daňové otázky. Ve vašem předsednictví se to neobjevuje. Jsem teď velice rád, že jste Eh, řekl, že se chcete věnovat eh, systému CCCTB a 25. listopadu také rada eh, sdělila návrh, ale až 16. února se má konat první jednání na toho téma tohoto společného konsolidovaného základu daně z, fyzic- z právnických osob. Takže já chci, abyste také navíc plně spolupracovali s výborem PANA, a také by měla být zveřejněna zpráva Galdes, která zatím e, nebyla zveřejněna. Malfred Galdem zatím odstoupil, takže my bychom chtěli, aby ten dokument byl předložen jak nám, tak i malcké veřejnosti. Děkuji. Já se omlouvám, já se obávám, že se zde asi neschodneme, protože vy jste teď trošku skarikoval náš systém daní na Maltě. Komise, komise ve své eh, pravomoci tento systém podrobila revizi, než se Malta stala eh, členskou zemí. Eh, v některých případech požádala o různé změny, ty změny byly učiněny. A ten systém, je důležité, abyste tomu systému rozuměli, ale Jde o to, že praktici mohou ten systém, mohou využívat ten systém do určité míry i k určitému agresivnímu daňovému plánování. Ten systém je stejně zranitelný jako ostatní. A právě těmi návrhy 882 se snažíme odstranit tyto problémy. Snažíme se roz, eh, odstranit třeba nebezpečí dvojího zdanění a snažíme se zabránit eh, daně, vyhýbání se daní. Eh, Malta také bude stranou dohody s OECD, takže budeme respektovat i dohody o takzvaných BEPS. Takže já si myslím, že je to trošku jaksi karikatura, určité zesměšnění, pokud zde vy jste tam říkal, že tam je nějaký 5%, 5% míra zdanění v těch, takže prosím, tak veřejně to, můžete to veřejně opravit. Ne, ne, ne, to není tak, protože tam vlastně je nějaká, nějaká jakási vratka, která je pak opět ještě jednou zdaněna. Takže to, co říkáte, není správné. Děkuji, nyní Marko Zany INF. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji vám ke z, z opětovému zvolení pro další polovinu mandátu. Matské vláda přebírá předsednictví v radě ve velice obtížném a problematickém čase pro celou Evropskou unii a také pro eurozónu. Je zde mnoho rizik, kterým budeme čelit v příští době jak politických, tak ekonomických a hrozí, že dojde ke skutečné krizi eh, v důsledku toho, že jedna či několik zemí vystoupí z Evropské unie. Dokonce i Evropská centrální banka zvažuje údajně možnost toho, že se na ní nějaká země obrátí se žádostí o vystoupení z eurozóny víme, že za jistých podmínek je vystoupení možné. A já se ptám, do jaké míry chce mácké předsednictví na radě, zejména na ekonomi, ekofinu, projednávat tuto tematiku tak, aby podnítilo diskusy mezi členskými státy také s konkrétní možností či s konkrétním scénářem krize eurozóny, pokud dojde k tomu, že skutečně jedna země z eurozóny vystoupí. Máte ještě nějaký plán B? Zabýváte se tímto tématem? Zvažujete, jak eh, byste se k takovéto situaci postavili, či snažíte se vytvořit mechanismy pro řešení takovéto situace, která skutečně již zanedlouho se může stát skutečností a bude jistě velice problematická. V minulosti na takovéto typy situací byly vždy málo promyšlené reakce. A možná i dnes je tomu tak, že žádný plán B neexistuje, že se vůbec nepracuje na tom, jak by případná reakce měla vypadat. Já bych si přála, abychom o tomto tématu zahájili konstruktivní diskusy, neboť si myslím, že čím dál tím pravděpodobnější, že k něčemu takovému dojde, pokud ne v průběhu dalších šesti měsíců, tak někde jindy v průběhu roku 2017. <clears throat> Ano, tak eh, ECOFIN má podněty z 28 členských států a každá vláda, každý politik, samozřejmě my musíme všichni střízlivě pozorovat situaci, která se děje okolo nás. Ale pokud chceme posílit Evropskou unii, nebo chceme posílit Evropskou unii, a z toho důvodu ECOFIN bude považovat tu bílou knihu za jednu z čtyř priorit. Bude to vlastně základ platformy pro další posilnění Evropské unie. A pak ještě velice ještě důležitější je to, jak se nám bude dařit eh, řešit ty skutečné reálné problémy. A to možná vlastně to je přímo i to, na to, co se ptáte. Protože existuje velké znepokojení voličů v celé Evropě a i mimo Evropu a také se zde objevuje strach. Máme zde migraci, terorismus a chudobu. Takže je důležité řešit tyto věci. Abychom upokojili mysl Evropanů. Takže když se ptáte, jestli, máte nějak, jestli máme nějaký plán B nebo C, já samozřejmě nechci nějak minimalizovat význam té bílé knihy, která má být eh, po, té, po tom římském jednání. Ale chci říci, že naše úloha v ECOFINu a úloha v Evropském parlamentu je řešit tyto věci. Snižovat chodobu, bojovat s terorismem nebo ho omezovat a také se snažit řešit eh, otázku migrace. A zde bych opravdu chtěl ještě rozlo, eh, chtěl rozlišovat mezi uprchlíky, kteří pochází z válek, a mezi ekonomickými migranty. Tady se jedná o nerovnováhu mezi bohatými a chudými zeměmi. Já si myslím, že bychom měli tu nerovnováhu zmírňovat, jinak se eh, ekonomická migrace bude v dlouhodobém uh, horizontu navyšovat. A takže, takže máte nějaký plán B, kdyby došlo ještě k dalšímu exitu zemí z eurozóny nebo k k nějakému exitu zemí z eurozóny. No, tak komise připraví bílou knihu o budoucnosti Evropské unii. Ale já tedy doufám, jak na ECOFINu, ne, nemohu, nevím, jak, co, v, co, v co doufá Evropský parlament, ale doufáme, že pokud se nám podaří tyto věci vyřešit a posílit Evropskou unii, takže tady Evropská unie byla, bude silnější a jednotnější, než byla předtím. Děkuji. Myslím si, že do velké míry Evropský parlament sdílí to, tyto vaše naděje. Nyní za EFDD pan Holborn. Chcete slovo? Děkuji za slovo. Dobrý den. Jsem velice rád, že vidím uh, eh, z předsednického stolu někoho z Malty, protože opravdu máme dlouhé vztahy se Spojeným královstvím máte, takže doufám, že se nám také podaří ošetřit celou tu záležitost Brexitu Doufám, že budete jednat rozumně a že všichni se zasadíme o to, aby ten Brexit byl pokojný. Chceme spolupracovat s Evropskou unii, nechceme, aby se vytvořila nějaká katastrofická zóna e, vlastně za našimi humny. Chceme, aby všechny ty, ta situace byla dobrá. Jsem velice rád, že jste hovořil o investicích v rámci Junckerova plánu. Hovořil jste o tom, že by, nemělo vycházet, že, že, že by to neměly být, že, že tedy některé věci uh, se mohou oživit. Já si myslím, že to je špatné špatná věc, že by, vládu ne, že by vláda neměla vytvářet pracovní místa, že by to měla být eh, ta obchodní sféra, která eh, vytváří pracovní místa. A mám tady obavy, které už jsem vyjadřoval i v minulosti. Myslím si, že ten Junckerův plán eh, bude prosazovat určité spíše pochybné projekty. Máme obavy, že Třeba penzijní fondy eh, mohou investovat do některých věcí. Já si myslím, že byste se nad tím určitě ještě měli zamyslet, že to je důležité. Také, také tedy slyšíme, že Malta věří v eh, konkurenci založenou na daňových systémech. My s tím souhlasíme, ale chceme, aby Evropská unie byla stabilní a aby zde byla jakási důvěryhodná konkurence i v oblasti daňových systémů. Doufám, že Malta s tím souhlasí a že budete i nadále ve výboru ECOFIN tyto věci prosazovat. Protože pak dostanete hodnotu za vynaložené peníze. Doufám, že se vám podaří do toho systému eh, vtěsnat trošku více kapitalismu. Vím, že ne všichni v Evropě, ne všichni v Evropě Eh, si myslí, že nejlepší je, že zkrátka nejlepší je utrácet peníze eh, na všechny strany. Dobře, děkuji. Já bych se ještě chtěl vyjádřit k tomu Junkrovu plánu. Junkrov plán je jakási skřínka a záleží, čím ji naplníme. Cílem by mělo být eh, povzbudit soukromé investice, takže musíme to úzce monitorovat a musíme zajistit, že ty projekty budou kvalitní a že to nebudou pouze veřejné investice, jako to bylo v minulosti. Takže nemá cenu, aby to byly projekty, které v minulosti vlastně se nemohly uskutečnit, že na to nebyly peníze a teď na to budou tedy ty veřejné peníze. To není cílem. Chceme bojovat se selháními trhu. Chceme říci, že některé oblasti jsou zkrátka velice rizikové pro soukromé investory. Takže tam potom veřejný sektor může mít, nebo ty veřejné investice mohou mít svou úlohu. Ale jinak si myslím, že bychom měli usilovat o to, aby ty investice plynuly ze soukromé sféry. Protože, jak víme, tak soukromé investice, tak to jsou zkrátka peníze někoho jiného, oni vy, budou vynakládat riziko a oni si to dobře rozmyslí, zda ty peníze vynaloží tam či onam. Takže pokud hovoříme o tom Junckerově plánu, já to nechci ani nějak adorovat, ani, uh, ani zatracovat. Zkrátka musíme, bude to takové, jaké si to uděláme. Já si chci ještě vyjádřit tomu, co říkal pan Sany. Eh, Ptal se, zda má, máte nějaký plán B. Já doufám, že opravdu budete mít eh, nějaký plán B, pokud by nějaká země odešla z eurozóny, protože se to může stát. Já si myslím, že plán B, plán B je v zájmu všech a i když my tedy nejsme v eurozóně, tak zkrátka nechceme, aby vlastně, až odejdeme z Evropské unie, tak z Evropské unie, Evropská unie se nějak eh, hroutila a eh, měli jsme vlastně za humny katastrofickou eh, situaci. Děkuji, nyní Gunnar Holmark. Děkuji. Jak všichni říkali, jsme velice rádi, že jste opět mezi námi. Na základě toho, co jste říkal ve svém úvodním projevu, mě napadla jedna věc. Jak se dívat na pravidla v, v Paktu o stabilitě a růstu? Pokud si dobře vzpomínám, tak jste řekl, že na jedné vlastně určitá situace může být pokládána buď za to, že eh, buď, buď to můžeme říkat, že ta pravidla flexibilně um, používáme, anebo zda už je porušujeme. A já se tedy ptám, proč tady máme pravidla, když ta pravidla, když se s nimi takto bude zacházet, pokud je můžeme nějak ohýbat, já si myslím, že to není dobré, pokud by rada řekla, že ta pravidla se mohou nějakým způsobem ohýbat. Pravidla se mají dodržovat. A pokud se podíváme na tu obnovu, kterou, eh, které jsme svědky v Evropě, tak ta obnova je zatím pomalá a vychází z jednotné monitorovací politiky, která ale nebude udržitelná po dlouhou dobu. Vidíme, že ten růst je velice nerovnoměrný, v některých členských státech je velký, vysoký, v jiných naopak nízký. Takže ten agregovaný ta, agrego, ten, ta, ta agregovaná čísla někdy jsou ehm, nesprávná nebo někdy nám nedávají dobrý obrázek. Členské státy musí stabilizovat svou ekonomiku a musí respektovat ta pravidla, pokud chtějí růst. A pokud eh, tedy hovoříme o tom, zda ta pravidla se eh, ohýbají nebo že se zkrátka úplně nedodržují, my vidíme, že deficity tu situaci nestimulovaly, že naopak ji ještě zhoršily. Takže zajímá mě, zda si myslíte, že máme res, trvat na respektování pravidel, anebo že všechna, a zda tedy rada se zasadí o to, aby všichni pravidla dodržovali a aby je prováděli v praxi, protože to je naprosto zásadní pro důvěryhodnost evropské ekonomiky. Tady, myslím, nebylo pochopení toho, co jsem řekl nakonec. Já jsem neříkal, že bychom měli opouštět pravidla jakéhokoliv druhu. Já se chci snažit o respektování pravidel. Co se domnívám však je, že kdyby že do budoucna musíme uvažovat o všech scénářích a zabudovávat flexibilitu ale i na té flexibilitě je třeba se domluvit, jakým způsobem, jaké povahy a tak dále. Je to jako když se mění trochu plán, ale i když jsem to řekl, je přece jenom velice obtížné taková rozhodnutí činit zejména na ECOFINu, eh, když se to bude týkat struktur, které jsme vynalezli při vynechání určitých instancí. Eh, a eh, tady je třeba všechny zapojit. Eh, záleží na tom, co země bude žádat. Bude žádat trochu flexibility, což je důležité, ale není to absolutní. Takže když jsme měli Čupak a Sixpack, já si velice dobře vzpomínám, jak jsme o to bojovali, byli, bychom mohli zabudovat dohodnutou flexibilitu, která by bývala možná být užitečná. No, Někteří eh, by to považovali za dodržování, jiní za nedodržování pravidel, ale toto je jedna z nejobtížnějších eh, forem rozhodování, když se to týká zemí, které se nacházejí Eh, v obtížné situaci, zejména co se týče politické stability a stability jako takové, rozhodovat o tom způsobu. A byly takové případy. Co my nechceme, aby specificky, speciálně velké země, které, víte, aby se on, s nimi nakládalo jinak. Ale to je odpovědnost komise zabezpečit tyto záležitosti. Ale připouštím, je to velmi obtížné téma a nepředpokládám, že by někdo měl nějakou snadnou odpověď, protože na jedné straně chcete udržet rámec, pravidla, eh, a opakujeme to, co se dělo v minulosti, nechceme, aby se to stalo znovu a tady jsme a zase čelíme stejnému rozhodnutí a váháme, abych tak řekl. Moje otázka tedy je, jak budete konat eh, v těchto obtížích. Já uznávám, že celá řada věcí eh, je obtížných, ale pravidla jsou poměrně jednoduchá, tak jak hodláte jednat. Eh, mohu dát pouze 10 vteřin vám, ale jinak náš čas uběhl. Prosím o stručnost. Musíme pracovat v rámci pravidel. To je má stručná odpověď. Děkuji vám. Všichni víme, že současná flexibilita existuje v pravidlech článek 5 a tak dále. Teď mluví více řečníků do mikrofonu, nelze tlumočit. Small privileges. Um, Alfred Sand. Náš přítel Sand. A vítejte v našem výboru, znáte ho velmi dobře. Já zachovám tuto logiku dodržování nebo lámání pravidel. Eh, Když se podíváme na možnost generování eh, eh, pozitivních efektů v eurozóně, je propojení soukromého a veřejného sektoru. Potřebujeme obojí investice a když máme nízké veřejné investice, máme nízké angažování v soukromých investicích. Eh, Juncker eh, se eh, předložil svůj plán, ale když se podíváme na investice, máme tady trend, že se budou muset obětovat kapitální výdaje, aby se zahájily současné výdaje pro politické důvody, ale nejenom pro politické důvody. Co byste se domníval o zavedení takzvaného zlatého pravidla, které by umožnilo aby veřejné investice nebyly započítávány do zadlužení HDP. To je tady velký politický odpor proti takové aktualizaci, ale je tady prostor, aby to bylo technicky schůdné, aniž by to narušilo kritéria stability. Co si o to myslíte? Když se podíváme na soukromý versus veřejnost, veřejnost to je kolektivní a my bychom chtěli, aby toho bylo co možná nevíce, ale nejdůležitější je kvalita investic ať už soukromých nebo veřejných. A já se domnívám, že je třeba více zdůrazňovat tuto kvalitu veřejných investic než pouze jejich eh, množství. Co, to zlaté pravidlo, co se týče toho zlatého pravidla? Jako předseda Ecofinu máme, jsme v procesu a je třeba o tom diskutovat v rámci dohodnutého rámce. To není to, co si myslím já. Co si myslím já, to není vůbec důležité. E, máme EFSI, máme prostě všechny tyto struktury, e, kde mohou být tyto návrhy, e, abych tak řekl, diskutovány, ale ať už se stane cokoliv, my prostě nemůžeme jen tak opustit, a to vlastně je ještě poznámka k Kmarovi, nemůžeme opustit domluv, dohodnutý formát, ale to nevylučuje, že bychom se tím nezaobírali. Máte čas, chcete-li položit další otázku? No dobře, neuvědomujete si tedy, že způsob, jakým se nakládá s investicemi a výdaji v rámci započítávání HDP, každý ministr financí, včetně vás, bude mít jakoukoliv pobítku pro to, aby škrtal veřejné investice, aby si zachránil eh, úspory v, kapitálí, v kapitálových výdajích. To je přece nejjednodušší. Co si myslím já osobně, to je něco jiného. Já osobně s tím bych mohl souhlasit, ale jedná se o to, že to eh, se týká národních vlád a národních parlamentů, aby odiskutovali tyto záležitosti, když diskutují o svém národním rozpočtu. Podle našich pravidel my v současné době se díváme zpět, hodnotíme, nic se nezastaví, my jsme diskutovali v Ecofinu, na Ecofinu v Amsterdamu, zda by se měla změnit pravidla deficitu a výdajů, ale to znamená, to nás nebrzdí v tom, abychom se nedívali i na jiná pravidla. To by bylo jiné pravidlo eh, v rámci dohodnutého právního rámce. Ty, čili nejedná se o to, co jsem řekl, eh, teda pardon, co si myslím já, ale je tady prostor pro Jednání o těchto pravidlech to je zadlužení, deficit, eh, slabá vrstva eh, týkající se výdajů. Ale i o tom je možné uvažovat, tedy o vašem návrhu. Děkuji mnohokrát. Technicky viděno máme investiční pravidlo, ale to je nula. To je bohužel. Ale je to tam. Werner Langen. Pane ministře, děkuji mnohokrát za to, že jako ministr financí Malty jste ochoten intenzivně spolupracovat s parlamentem. Mám dva body. Za prvé, to je otázka toho, že maltská vláda chtěla zveřejnit eh, ty smlouvy, které se týkaly daňových dohod. Minulý rok to oznámila a do, pokud to správně vím dosud, tak to neučinila. Z čehož mi vyplývá otázka, co bude vláda Malty dělat během doby vašeho předsednictví proti vyhýbání se daňové povinnosti. Včera jsme měli na výboru pana slyšení a jeden z profesorů tam řekl, že to umění toho zprostředkovatele spočívá, protože obejde duch daňového zákona, aniž by porušil jeho znění. Je to tady velice obtížné, obtížná oblast a na zítřek plánujeme společné zasedání výboru ekonu a pana. Včera jste nám odřekl po Eh, po, po poradě na, na Koreperu s odůvodněním, že výbor pana nedost přesně zdůvodnil, proč chce vaši návštěvu tam. A ta druhá důvodní bylo, že musíte nejdříve tady představit váš program, dříve než můžete vstoupit do dalších eh, jednání. A proto se ptám, co učiníte pro to, abyste na radě jakožto předseda Ecofinu eh, dosáhl lepší spolupráce s parlamentem v těchto otázkách? práv či ji umožnil. Budete proto, aby parlament měl neomezený přístup ke všem dokumentům, které požaduje, a nebo budete, jak vyplývá ze zápisu, sledovat mínění Lucemburska, které je toho názoru, že rada musí jednat velice obezředně a velmi si dávat pozor na to, aby náhodou nevyšla vstříc parlamentu. Já velmi počítám a sázím na vaši ochotu s námi spolupracovat, neboť víme, že nechcete rozhodně zhoršit spolupráci s naší institucí, ale ale myslím si, že vy jako předseda rady musíte zvýšit nátlak na ostatní členské státy, abychom skutečně dospěli k výsledkům a nemuseli z toho dělat potom nějakou veřejnou záležitost, která by rozhodně nebyla příjemná ani důstojná. Děkuji. Tak já začnu tak s rulingem. Komise žádala o toto každý členský stát. A odpověď Malty je, že Malta nemá tax ruling. Systém, tax, systém je stejný pro všechny, není žádná diskriminace. To eh, si můžete zkontrolovat stejně tak jako jiné systémy. My, si, my se nespoleháme na tax ruling. A teď se vrátím ke kofinu. Jak víte, zdaňování je stále ještě eh, ve svrchovanosti členských států, čili nejenom ECOFIN, ale uvnitř členských států. A když se zvou respektivní vlády a vyzývají se, eh, se ke, ke spolupráci týkající se vyšetřování Panama Papers, je na členských státech samých, aby reagovali na toto pozvání. Eh, v našem případě my jsme se rozhodli jít dále navštívit zemi a tázat se členů, včetně mě, spolu a žádat je spolupracovat s vyšetřujícím výborem. Já teď hovořím pouze za sebe a já vás s potěšením přijmu, přivítám na Maltě, ale nemyslím si, doufám, že se nemýlím. Otázka nakládání s dokumenty nebyla vůbec diskutována na ECOFINu. To bylo přenecháno členským vládám samotným aby oni rozhodli, zda chtějí spolupracovat či nikoliv. To e, záleží na nich, aby e, oni, oni byli odpovědné za své akce, zda tedy chtějí nakládat s těmito dokumenty či nikoli, o které vy jste žádal. Děkuji. Mnohokrát, pane ministře, nepochybuji o vaší ochotě s námi se spolupracovat. To chci pouze předeslat, aby to bylo jasné, ale ze zápisu vyplývá, že oproti většině Nizozemsko podporují ten názor, že třeba se z politických důvodů zvážit, že by bylo možné vhodné právě z těchto politických důvodů víc říct se Evropskému parlamentu. Ten negativní základní postoj politicky prosaditelný není, to byl to zápis závěru a vaším úkolem jakžto předsedy Ekofinu je to zajistit, aby ostatní vlády a ministři finanční v této otázce lépe spolupracovali než do posud. Máme totiž relativně málo, či respektive poměrně téměř žádné dokumenty. Žádné jsme téměř neobdrželi. A my budeme muset nějakým způsobem jednat, pokud tedy nebudeme schopni ty dokumenty obdržet. I'll take note of that. Děkuji. Beru to na vědomí. Thank you, Udo Bullman. Děkuji, Udo Bullman. President. Pane, děkuji, pane předsedo. Já eh, vám blahopřeju ke zvolení. Dobře, že vás tady máme. Mám dvě stručné otázky. Eh, vy jste se zmínil o eh, sporech ve fiskální politice na radě. Proč nemůžeme udělat následující věc? Komise je zjevně pro využívání nástroje týkající se hodnocení fiskálního stavu eurozóny. Proč? nehodnotíme. Výdaj za to, že to nemáme, náklady za to, že to nemáme. A, jaký, a ten dopad na vnitřní trh, to by přece eh, mohlo být něco, co by komise mohla udělat a na závěr bychom mohli vést daleko racionálnější, rozumnější diskuzi v této záležitosti. Za druhé, nesmírně si vážím toho, eh, že hovoříte o EFSI nejenom v daném rámci, ale také eh, v celém kontextu ekonomické migrace eh, už mm, eh, i na plenárním zasedání bylo vidět, že předsednictví tady zaujímá velice odpovědný postoj, ale musím se zmínit o jedné věci, jak je to moje povinnost jako spoluzpravodaje eh, v tomto tématu, jak se můžeme zaobírat něčím, co je technokrat, teokratické sebeurčení IEBI e jestliže je to samoregulující se těleso, tak se musíme klas otázku, jak to máme dělat. Vždyť my tam máme také naše podíly, ne my, ale členské státy. Nehl byste vyzvat vaše kolegy, aby se blíže zaobírali politikou e, IB, když půjde o implementaci EFSI a o budoucnost a o to, abychom prostě využívali stejný eh, nástroj eh, v severním a jižním dialogu. Já bych byl pro takovou diskuzi mezi radou a parlamentem. Ano, eh, byl jsem informován o tom, že máme makroekonomický dialog, ale také co se týče fiskální politiky, to je také na pořadu dne. Já jsem ještě nebyl eh, předsedou Ekofinu, když eh, některé vlády, různé vlády, byly trošku iritovány tím, že komise hovořila o expansivní fiskálnější politice, eh, protože ona se domnívala, že to je spíše v národní kompetenci. Eh, je třeba, aby se dohodlo dohody o dalším postupu, eh, protože byli překvapeni, když k tomu došlo. Je to tedy oblast, která je stále ještě šedá, abych tak řekl. A my bychom rádi, aby se to tady pohlo. Nejnutnější je samozřejmě koordinace, to je ten hlavní cíl. A jakým způsobem ho dosáhneme, o tom, na tom se budeme muset dohodnout. Co se týče EIB, eh, mé hodnocení je takové, že EIB se bude účastnit zasedání pravidelných, eh, zasedání ECOFINu. A můj dojem je, že jsou poměrně otevření teď. Eh, eh, ty body, o kterých jste hovořil, alespoň co já vím, nezazněly na diskuzích ECOFINu z členských států. Existuje tady kooperace mezi členskými státy a EIB. Možná, že byste mohl trošku vyjasnit, co jste chtěl. No, kdo vlastní EIB? kdo je členem správní rady, členské státy. Tak a členské státy jsou odpovědné za politiku EIB tím pádem. A budeme-li mít záruku z evropského rozpočtu, eh, že EIB má rozšířit nejenom kvalitu, ale také kvantitu investic v Evropě a Eh, uvidíme, že ta chceme zabezpečit, aby tyto peníze skutečně se využívaly a ne, aby se používaly na business as usual a to bychom měli problém s řízením tohoto nástroje. Čili já chci, aby komise vyzvala členské státy, aby diskutovali o této otázce, protože nemůžeme pohnout mašinérii, kde prostě se nehnou věci, neposunují věci stejným směrem mm, eh, a to rozhodně my jsme nebyli zvoleni proto, abychom to připustili. Já vím, že, jsem, že vás dneska prostě zklamu eh, a klamu, <laughs> že nejste spokojeni s mými odpověďmi. Děkuji, pan Kasa. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych přivítal pana Čiku. Náhodně jsme hovořili o legislativě v oblasti prání špinavých peněz. E, vy jste odpovědný za malteskou spravodajskou službu a došlo, váš kolega předložil zprávu týkající se Panama Papers, to byl to jeden z vašich kolegů. Kdy zveřejníte tuto zprávu? Kdy zvolíte nového ředitele místo pana Galtéze? A dnes nehovoříme o eh, eh, Trans, eh, dnes hovoříme o tom, že Transparency International řekl, že Malta má velké potíže s transparentností, tak co k tomu řeknete? A v IEU jako instituce na Mátě eh, postupuje podle legislativy, je zvolena a jedná tak, jak jí ona ukládá legislativa, stejně tak, jako to platí pro policii, to, ale může jednat ve své nezávislosti a autonomii a také oni jsou svobodně rozhodnutí, aby eh, nějak veřejně zpřístupňovali eh, určité záležitosti. Ten výkonný ředitel, o kterém jste se zmínil, eh, podával zprávu v širších jim kontextu a já jsem ho povzbuzoval v tom. Ale nikdy jsme nediskutovali o jednotlivých případech. Nikdy mi neposílal žádné individuální zprávy, protože to by bylo nelegální. On by to ani nesměl dělat předseda této instituce na Maltě eh, je nejvyšší státní zástupce na Maltě. A nejvyšší státní zástupce na Maltě je osoba ohromné reputace. A má takové charakterové vlastnosti, že ho Evropská unie pověřila, aby hodnotil jiné země v určité funkci. Já se nedovedu představit, že by naše země byla v lepších rukou než v rukou tohoto nejvyššího státního zástupce. Ehm, a stejně tak máme nominované osobnosti do dalších institucí. Já znovu mm, jmenuji toto těleso, tuto instituci a oni mě informovali o tom, že e, rozhovory, které vedly proto, aby mohli navrhnout kandidáta, byly dlouhé a tato osoba byla zvolena, prošla přísným řízením, byl jsem ujištěn, že je to vysoce kvalifikovaný a zkušený člověk a teď se diskutuje o finančním balíčku, který byl finalizován, takže on bude brzy veřejně nominován touto institucí. Avšak opakuji, neexistují žádné zprávy, které bych býval dostal zaslané týkající se specifických případů a bylo by to také ilegální, kdyby to dělali. Jsou autonomní a oni eh, eh, Eh, přijali nabídku k setkání, kde vysvětlí, vysvětlili svůj postoj. Když se podíváme na výroční zprávu, kterou vydávají každý rok, eh, obsahuje velmi detailní rozbor členských států, kde s kým, jak si vyměňovali informace, eh, UK 30, eh, Spojené království 35 případů, Francie 10 případů a tak dále a tak dále, Švýcarsko 20 případů, kde spolupracují s orgány z jiných zemí. Řeknu, říkám vám, že to je skutečně velmi seriózní instituce a eh, jak to řekl pan Kazal, E, není to vhodné hovořit takto o osobě, která rezignovala. Ani o osobě, která nastoupí na jeho místo, ale jak už jsem řekl, my když, prosím, chcete soudit instituce, prosím, dívejte se na jejich program. Nejedná se pouze o hodnocení toho, zda ten systém funguje dobře, zda pokrývá všechny druhy kriminality, eh, zda se dostalo všem informačním povinnostem, ale dívejte se také na to, co se řešilo před soudy. Eh, Čili mohu vás pouze pozvat, abyste se na to podívali a potom si udělali svůj úsudek. Každý měl příležitost položit dvě otázky. Pane předsedo, nedostal jsem odpověď. Je to jediný člověk na světě, že jeho kolega Mici je nevinen. Můžete nám říci, co řekla Transparency International dnes ráno, že Malta je nejkorupčnější zemí Evropské unie? Děkuji, Annelies Dodds. Děkuji, já se omlouvám, nemohla jsem být eh, přítomna na celém slyšení, ale sledovala jsem to na webstreamu. Mám dvě otázky, obě se specificky týkají praní špinavých peněz, směrnice praní špinavých peněz a já si velice oceňuji toho, co jste o tom řekl. Specificky k postoji rady. Registr by měl být rozšířen i na takové typy korporací, jako jsou trusty. Jak chcete zabezpečit, aby i tyto trusty tomu dostály. Když ta definice bude příliš úzká, tak celá řada trustů bude moci být pokryta. My si uvědomujeme, že trust, forma trustu se využívá právě pro vyhnutí se planit, platit daňovým povinnostem. A víme, že je Eh, důležité, abychom tady postoupili v pronásledování, eh, šetření a trestání takových trestných čitů. A co se týče Brexitu, velice vítám váš komentář, eh, že chcete skutečně schladit ty žhavé hlavy tomto tématu. Já se snažím a, rád, myslím si, že je to nutné to udělat v mé země taky přece jenom musíme eh, najít takové řešení, které eh, neporaní ani evropskou, ani britskou ekonomiku. Když se podíváme na celou řadu regulatorních zařízení v SMU, tady máme určité problémy, nemáme příliš dobře fungující flexibilní systémy, například co se týče zabezpečování. Domníváte se, že bychom měli zvolit spíše postoj eh, omnibusu? Začneme s první otázkou. Když se jedná o evaluaci, hodnocení, praní špinavých peněz, FS, EB, což se dělá na Maltě každých pět let. Domnívám se, že teď se to bude dělat v druhé polovině, bude to hodnocení veškerého finančního systému na Maltě, stejně tak, jako to probíhá v jiných zemích a teď je otázka toho, aby příslušné orgány, ať už je to policie, FIU nebo daňový úřad, měli přístup eh, k konečnému příjemci. A to už existuje. Dokonce i když. Dokonce i veřejnost má přístup. Je nutné to dělat. Nemůžeme chodit kolem horké kaše. Co je důležité, je, že už se to neskrývá před daňovým úřadem, úřadem eh, proti praní špinavých peněz, policií a to už existuje, o tom vás ujišťuji. Takže otázka zveřejňování jako taková je, zda to má být vůči relevantním příslušným úřadům anebo veřejnosti jako takové. Já na to nemám názor. No, ale radši bych se zastavil tady. Podívejme se na seznam eh, Panama Papers. Bylo to zveřejněno a naše národní orgány začaly pracovat na základě toho, co bylo dostupné. Nemohli dostat ani eh, od ICIJ, ani od panamských eh, orgánů. Nějaké informace byly omezeny ve svém hledání, čili v konečném co je nejdůležitější? Výměna informací. E, e, proto jsme podepsali různé omluvy. Bohužel se nám špatně tlumočí, protože za předsednickým stolem někdo hovoří do mikrofonu. E, Nemohli byste požádat, prosím, aby do mikrofonu hovořil pouze pan předseda? Toto je tedy eh, význam OECD. Když se podíváme na Brexit, k tomu už jsem učinil můj komentář, už jsem na to dal svůj názor. Samozřejmě, já věřím, že utrpí obě strany, ško- újmu budou mít obě strany. E, máme tady dodávání služeb, clearance služby, mm, e, to je prostě dálnice obousměrná, kterou my zablokujeme. A, nezáleží, e, a rozhodně tam dochází k fragmentaci. Nemohli byste upozornit pána ze sekretariátu za předsednickým stolem, aby nehovořil do mikrofonu? Špatně se nám tlumočí pan předseda, protože tam máme další vedlejší zvuky. Thank you. Yeah, unfortunately, yes. Well, we cannot take catch the eye because... Nemůžeme postupovat catch the eye, protože už nemáme čas, takže mi dovolte, abych nesmírně poděkoval panu ministrovi eh, za eh, tuto plodnou výměnu názorů. Přeji vám všechno nejlepší, hodně úspěchů a dovolte, abych vás ještě jednou ujistil o naší ochotě ke spolupráci ve všech oblastech. A děkuji vám také za vaše slova ochoty pohnout se dál v oblasti taxace. Děkuji vám mnohokrát. Vážené kolegyně, vážení kolegové, podíváme se na bod 9, fungování franšíz v maloobchodním odvětví. Máme zde stanovisko, hlavním příslušným výborem je výbor IMCO a navrhovatel Doru Claudian Frunzulica. Takže dnes máme za úkol projednat návrh stanoviska. Dovolte mi dát slovo na pět minut zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Předsedo, drazí kolegové, dovolte, abych zahájil tím, že řeknu, že třeba, že franšíza hraje nesmírně důležitou roli eh, v maloobchodním rozměru stále ještě nedosahuje rozměru, protože se nesprávně aplikují pravidla nedostatek jednoty aplikace předpisů komise už eh, eh, nařízení z roku 330 lomeno 2010 je velmi oslabena. A proto bych rád vyzdvihl potřebu mít příslušnější ustanovení dodržována ze strany členských států. Je třeba, aby byla uplatňována na území jednoho každého z členského státu proporcionálním způsobem, aby se dosáhlo efektivně dosažení cíle. No, není zapotřebí tady mít nějaké další normativní předpisy. Je třeba zabezpečit, abych se zapojili všechny interesované strany nezávislým způsobem. Je zcela zásadní znovu se podívat na nařízení, abychom to mohli udělat. Myslím si, že musíme eh, verifikovat dopad horizontální strategie na fungování franšízy. Musíme hodnotit také negativní dopady a proporcionalitu, jakož i autorizovaná vertikální omezení. Eh, musíme mít také komerční informace o nových tendencích, zejména v kontextu elektronického obchodu a přizpůsobit eh, toto nařízení také digitalizaci ekonomie. Rovněž se zmižňuji o tom, že abychom podpořili eh, proces k výměně mm, informací o trhu, eh, je třeba, abychom tady měli jasný systém notifikací Máme tady totiž nejrůznější systémy v jednotlivých, na jednotlivých trzích členských státech. To znamená, že klient nemá dostatečné informace, nevyměňují se dostatečně informace hraniční mezi jednotlivými národními orgány či orgány. Proto bych rád připomněl, že je třeba, aby se zamezilo uh, tomu, eh, aby, se, eh, aby docházelo k vyhýbání se dodržování stávajících pravidel. Dovolte, abych vyjádřil svou naději a důvěru v tom, že Přepracování nařízení bude ukončeno před koncem roku 2018 a že Evropský parlament aktivně přispěje Eh, svou měrou k schválení tohoto nového nařízení o franšíze. Franšíza je velmi důležitým tématem a pro eh, náš hospodářský trh. Děkuji vám. Velice děkuji. Zpravodaj. A nyní za EPP pan Indigo Kalpes. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych eh, ráda poděkovala vám a panu místopředsedovi ve výboru a přeji vám hodně úspěchu do budoucích dvou a půl let. Eh, dovolte, abych také poděkovala panu Francolikovi za návrh který zpracoval a který obsahuje velmi dobré návrhy. Pan zpravodaj velice době, dobře vyčetl všechny, udělal soupis výčet všech problémů, které se e, této, tohoto tématu týkají. Návrhy jsou odůvodněné, já e, sice e, také předložím své pozměňovací návrhy, ale myslím si, že v této tematické oblasti budeme zcela jistě dobře spolupracovat. Souhlasím s tím, že na každý případ musíme odstranit ty kameny, které jsou ještě v cestě dobrému fungování uvnitř jedního trhu. Ale samozřejmě eh, jsou tady eh, pravidla, která musíme všichni dodržovat, jak už pan předseda řekl. Výbor IMCO eh, je příslušným výborem v tomto tématu a je nesmírně důležité, abychom se zaobírali my tím a, eh, a tou oblastí, která spadá do našich kompetencí, a to je především konkurenční právo, právo hospodářské soutěže. Eh, vidím, že pan Fronsolika se také zaobíral nekalými praktikami takže velice souhlasím s tím, že v této oblasti neexistuje ještě dostatek pravidel, nemáme dostatečný právní rámec v této oblasti. Pod bodem 16 eh, už existuje návrh textu, jak toto téma upravit. Myslím si, že všichni se shodneme v tom, že nějaký rámec potřebujeme, ale ještě není jasné, eh, zda potřebujeme koordinování na evropské úrovni a nebo zda budeme potřebovat nějaký právní akt. Co se týče nekalých obchodních praktik, tady před námi stojí celá řada úloh, protože stejně tak, jak na to poukazuje text pana zpravodaje, nekalé obchodní praktiky se stále více šíří zejména co se týče eh, takzvaných smluv B2B. Tady na každý pád budeme potřebovat další opatření. A já k tomu předložím eh, příslušné návrhy. Domnívám se, že je naší úlohou, abychom vytvořili tady v legislativě jasnější podmínky, jsem optimistická a souhlasím také se strukturou zprávy. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní pan Rozok není přítomen. Někdo za EKR? Pan Urpan Krespo také není. Ještě, je někdo, kdo by chtěl vystoupit za ty další frakce? Pokud ne, tak dávám slovo zpět zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem, je mi, ško- je mi líto, že ostatní kolegové nejsou přítomní, ale chtěl bych poděkovat eh, mé maďarské kolegyni, už, že opravdu oceňuji to, co říkala. Samozřejmě budeme spolupracovat a ten, tím naším cílem je přispět ke změně pravidel, která se týkají franšíz. A tady tam ta, ten termín 2018, podle mého názoru, je to nejdůležitější v oblasti franšíz, toto učinit. Děkuji za děkuji. Také děkuji. 8. února je lhůta pro předkládání pozměňovacích názorů, 9. března budeme projednávat pozměňovací návrhy, 27. 3. budeme hlasovat Ekonu a 25. dubna se bude hlasovat ve výboru uh, eh, IMKO. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Změna nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 99 2013, které se týká statistického programu Jedná se o prodloužení tohoto programu na období let 2018 až 2020. Já jsem zpravodajem jménem předsednictví. Takže statist, eh, množství, objem statistických dat se stále zvětšuje, jak víme. Je důležité, aby všechny ty údaje byly schromažďovány a také kompilovány podle konkrétních pravidel, aby tedy přinášely přidanou hodnotu všech pro uživatele v porovnání s ostatními zdroji informací. No a v září loňského roku Evropská komise schválila návrh, kterým se mění nařízení 99 2013 o Evropském statistickém programu na období 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období 2018 až 2020. Uznávám, že národní statistické systémy e, učinily velké úsilí, aby modernizovaly své systémy. Nicméně zůstávají zde ještě určité rozdíly, které musíme eh, vyřešit, aby statistické systémy mohly řádně eh, podporovat eh, hlavní politické koncepce komise. Takže já vítám návrh komise, protože se snaží vyřešit mnoho těchto věcí a chce, aby statistika byla také k dispozici rychleji. Předložil jsem 18 pozměňovacích návrhů, které se snaží ještě doplnit některé chybějící prvky. Jsou to ve čtyřech, eh, čtyři oblasti. Za prvé, je nutné vzít v úvahu stávající eh, situaci migrace, je nutné přijít s příslušnými ukazateli, které se týkají migrace. Za druhé, také eh, je, musí zde být metodika, díky níž se, které budou eh, sledovat také údaje, které se týkají násilí na eh, motivovaném pohlavím. Pak také zde musí být společné infrastruktury, společné nástroje, za čtvrté jsem rád, že jste také nový ukazatel zaměstnanosti, který nebude rozlišovat pouze mezi práci na plný úvazek a částečný úvazek, ale také bude rozlišovat mezi smlouvou na eh, konkrétní pracovní eh, období na, <clears throat> a mezi eh, pracovními smlouvami bez uvedení doby na dobu neurčitou, na dobu určitou a na dobu neurčitou. Také je důležité využívat evropské prostředky řádným způsobem a přiměřeným způsobem. Také ještě žádám, aby do 13. června 2018 byla předložena prozatímní zpráva a konečná zpráva, která má hodnotit zejména um, změnu těchto programů. Vítám, že ten obecný postoj rady je v zásadě s, v souladu s tímto postojem, který navrhuji já zde. Samozřejmě se těším i na vaše komentáře a zvážím vaše případné pozměňovací návrhy. Takže první za EPP do diskuse mm, na místa Mata je pan Carlos Iturgajc. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za udělení slova. Budu hovořit jménem pana Mato, který, jak jste již uvedl, se nemůže zúčastnit dnešní schůze, neboť současně působí eh, v dalším výboru. Chtěl bych jeho jménem nejdříve poděkovat zpravodaji za jeho práci a zdá se, že i pozměňovací návrhy jdou správným směrem. Komise předložila tři důležité priority pro to, aby eh, uspokojila rostoucí poptávku po spolehlivých statistických údajích. Provádění politik Evropské unie musí být monitorováno na základě spolehlivých, vysoce kvalitních statistických údajů o ekonomické, environmentální a společenské situaci. Pro období 2018 až 2020 je třeba zajistit, abychom dodrželi naše tři cíle. Za prvé statistické informace, které budou mít vysokou kvalitu a zajistí to, abychom neměli statistické mezery. Za druhé, musíme mít možnost eh, rychle zareagovat na statistické potřeby Unie. Za třetí, musíme zlepšit evropský statistický systém a zajistit, aby celosvětově hrál vedoucí úlohu. Pan Mato mi rovněž sdělil, že i nadále eh, vám, pane předsedo, a také panu zpravodaj bude k dispozici, abychom mohli zajistit společným úsilím to, že veškeré naše cíle budou splněny. Děkuji. Děkuji. Za EKR se nikdo nehlásí ani za ALDE. za Zague pan Degas, prosím. Dobré dopoledne, velice stručně. V zásadě tady podporujeme e, obsah zprávy. Také si myslím, že statistiky jsou elementem či nástrojem, který je základní pro to, abychom mohli se dívat na to, jakým způsobem jsou prováděny politiky, zda jsou prováděny správně. Z tohoto pohledu je důležité, aby statistiky byly kvalitní a proto tady podporujeme obsah zprávy. Myslím si, že je velice vhodné, abychom určité aspekty statistik doladily. To jsou ty aspekty statistik, které se týkají sociálních a pracovních otázek a proto podtrhujeme nutnost toho, aby se eh, tady oddělovali eh, smlouvy na dobu určitou a na dobu neurčitou. A tady je důležité, abychom zároveň sledovali rozdíly v pohlaví, což je v mnoha zemích Evropské unie velký problém, neboť máme velké rozdíly mezi platy žen a mužů. Takže otázka genderová je důležitá a rovněž si myslíme, že bychom zde mohli otevřít eh, jakousi další důležitou linii a ta by se týkala otázek, který, které jsou každodenně aktuální a samozřejmě propojené s fiskálními e, otázkami. Takže to by byly takové indikátory, které by nám možná mohly eh, pomoci sledovat daňové podvody nebo efektivní míru, míru úroku a další aspekty. Některé ukazatele již existují a v zásadě umožňují vytvářet spolehlivé statistiky, které by nám právě mohly pomoci sledovat i specifickou situaci v jednotlivých členských státech, co se týče sledovaných aspektů. My tedy předložíme z naší straně některé doplňující návrhy a jinak musím říct, že se nám v zásadě zpráva líbí. Děkuji. Děkuji za zelené pan Urtasan. Děkuji. Jménem Svena Gigolse, našeho stínového zpravodaje, bych chtěl poděkovat zpravodaji za tento návrh. Myslíme si, že to je dobrá příležitost, tato diskuse, věnovat se některým bodem, které se týkají kvality a uživatelské přívětivosti evropských statistik, které zatím Eh, zatím to orgány příliš nedodržovaly. Vítáme, že zpravodaj se snaží eh, najít třeba dobré nástroje, které se budou týkat eh, násilí motivovaného na jednotlivých pohlavích. Také vítáme i zahrnutí za agendy pro udržitelný rozvoj OSN Eurostat. Chce také rozšířit své statistiky, aby tam byly i sociální, ekonomické aktivity. Nicméně hlavní kroky zde ještě chybí. Když se vyjádřím kriticky, tak Eurostat eh, je pozadu za statistickou prací OSN. Jak se ukazuje na, na, na webových stránkách, tak například klíčové ukazatele pro strategii 2020 stále ještě nemají dostatek údajů, je tam velký nedostatek, například třeba emise skleníkových plynů nebo podíl jednotlivých energií, spotřeba energetika, konečná spotřeba energetika. Například tyto všechny údaje tam jsou z roku 2014. Takže i když byla zde velká výměna názorů s pracovníky Eurostatu, jak ty systémy zlepšit, tak vidíme, že stále ještě ty zdroje jsou takové těžkopádné, nebo ty výstupy jsou těžkopádné a nesrozumitelné. Na základě návrhu zelených eh, dal také Evropský parlament část rozpočtu Eurostatu do rezervy a podmínkou je, že Eurostat zlepší dostupnost údajů, které se týkají cílů 2020 sociální solidární ekonomiky a že také zlepší uživatelskou příležit, přívětivost svých webových stránek. Chceme posílit úsilí Eurostatu a proto také předložíme ještě některé pozměňovací návrhy, ve kterých upozorníme na některé nedostatky, ale děkuji zpravodaji za jeho zprávu. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Za EFD nebo EFN eh, e nebo za EFDR někdo? Takže já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní příspěvky a jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude velice dobrá a že nakonec připravíme dobrý text, aby mohli začít trialogy. Takže pozměňovací návrhy do 8. února poledne, prosím. Projednání pozměňovacích návrhů 9. března. V Ekonu 27. března budeme hlasovat a na, plenárka, na plenárku by se to mělo dostat v červnu 2017. Já rád bych chtěl, aby samozřejmě ten trialog začal okamžitě. Můžeme tento bod tedy uzavřít. A dostáváme se k hlasování. Vidím, že zatím si ještě rozdáváte hlasovací seznamy a ještě ne úplně všichni členové jsou přítomni, takže dáme si prosím dvouminutovou pauzu a pak začneme hlasování. V programu bylo hlasování od 11.10, takže počkáme, až se rozdají hlasovací seznamy. Já bych chtěl Excuse me, Chairman, are you thinking of having the vote? Pane předsedo, plánujete dneska hlasovat? Protože někteří z nás mají ještě jiné povinnosti a hlasování mělo začít v 11.10. Děkuji. Dear colleagues, we can move to the votes. I would ask you first to make a test. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme hlasovat nejprve zkušební hlasování. Prosím, hlasujte zkušebně. Zkušební hlasování, zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Can I have it closer? I would like to see it. Šest kolegů ještě asi nehlasovalo, takže prosím všichni vložte své karty do hlasovacího zařízení, toto je zkušební hlasování. Takže ještě jeden kolega mm, by měl hlasovat. Prosím. Takže já bych vás chtěl k tomu vyzvat? Dobře, takže už je to v pořádku. Takže první hlasování se týká prospektu. Jak už bylo řečeno, úspěšně byl dokončen trialog a já bych chtěl pogratulovat panu zpravodaji, panu Ješkovi. A velice stručně vám dám slovo, pokud máte zájem. Děkuji, pane předsedo, já budu opravdu velice stručný. Chtěl bych pouze poděkovat svý, svému předchůdci, který vlastně začal celý ten proces v Evropském parlamentu a také děkuji stínovým zpravodajům, kterým opravdu chci poděkovat eh, mnohem více než běžně, protože byli velice konstruktivní a také nám pomohli dosáhnout velice dobrého textu, který je základ, vlastně takže ten bude k tomu, že nakonec vlastně to bude levnější pro firmy, pro možnosti crowdfundingu a také je to text, se kterým se snad pak tomu sejdeme. E, se, se sejdeme, se pak shodneme s radou a také děkuji samozřejmě i sekretariátu a dalším. Dobře, děkuji. Zahajuji hlasování. jsou tam technické problémy. Takže ještě jednou zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 8 proti, 5 se zdrželo. Gratuluji zpravodaji. Další bod. Zpráva pana Filipa Lamberce. Ten eh, název je velice dlouhý, takže ho nebudu číst. A můžeme rovnou přistoupit. Budeme hlasovat unblock 10.11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis C s ústním pozměňovacím návrhem. Máte něco? Já jsem proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a žádám tedy ostatní poslance. Dobře, čtyři celkem jsou také proti, čtyři poslanci. Takže budeme hlas, hlasovat o C bez, bez ústního. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Čtyřka je stažena, 56, 55 to není připustné, takže kompromis D. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E jako Eva. E, takže ještě D do části, pouze do, ta první část, protože ta druhá část padá do IMKA. Takže ta první část D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď ústní pozměňovací návrh k desítce odstavec 1 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H jako Hana, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka Imko, kdo je pro, proti, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Ověřujeme IMCO 4. Končím hlasování. Zamítnuto. IMCO 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. IMCO 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Imko 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 8 Imko pro, pro proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme Imko 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Kdo je pro? pro? Ne, ne, ten odpadá. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 25. Chcete to ověřit? Ne, ne, pardon, bylo to zamítnuto, to je má chyba, omlouvá se pan předseda, udělal jsem chybu. 25. Pro, proti, drželi se. Ověříme 25, zahajuji hlasování. přijato, dva hlasy. IMKO 9 a IMKO 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis I jako Ivana pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis je jako Josef pro, proti, zdrželi se. Přijato. IMKO 12 pro, proti, ověřujeme IMKO 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Hmm, nevidím úplně všechny ruce. Hmm, myslím, že je to přijato, ale ještě to ověřím. Ověříme to. Ještě dva, dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 6. Pro? Aha, dobře, takže to, teď budeme hlasovat v bloku 6, 7, 8, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A teď jmenovité hlasování o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 50 pro, 2 proti, 5 se zdrželi. Nyní jmenovité hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. Nyní hlasování o rozhodnutí zahájit jednání s radou. Zahajuji hlasování. Je to přijato. Gratuluji panu zpravodaji. Aha mandát byl rovněž schválen, včetně i složení vyjednavacího týmu. Předseda nebo místo předseda, zpravodaj, stínový, zpravodajové, já zpravodaj IMKO. Tak je zde ještě nový postup. Takže toto rozhodnutí, které jsme učinili, bude také e, oznámeno na začátku příští plenárky a do konce druhého dne mohou poslanci eh, minimálně v jedné desetině požádat také, aby písemně, aby se o tom hlasovalo a v tom případě Evropský parlament o tom bude hlasovat během stejné plenárky. Pokud tomu nebude tak, tak na základě našeho hlasování budou zahájena jednání s radou, takže to je nové pravidlo jednacího řádu. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Danuty Ivner o bankovní unii. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 88. Takže 88 a 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověřme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 89, ještě 8. <coughs> Zamítnuto. Kompromis A. Pro, proti, drželi se. Přijato. 105. pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, myslím, že to je zamítnuto, ale ověřme to prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 117 pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to. Nyní. Pozor, nejprve kompromis C. Takže nejprve kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijato.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 174 pro, proti, ověřujeme 174. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 182, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 183 pro, proti, Ověříme 183. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 184, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A, eh, H, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se. Přijato. 138 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 197 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis je pro, proti pro, proti, zdrželi se. Přijato. Hm. Teď ústní pozměňovací návrh k sedmičce 7AA od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 305, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 432 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je to zamítnuto. 357 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 169 pro, pro, pro proti. Myslím, že je to zamítnuto. Ověřme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 212. Kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zamítnuto. Kompromis je a přijato. 246 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato. L pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 220, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 221 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 244 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh zelených k odstavci 8a. Kdo je pro? Proti? Ověříme to, myslím, že je to přijaté, ale zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis M. Jako Marie pro, proti, zdrželi se. Přijato. 235 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se. Přijato 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, pro proti, ověříme. 241. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 247, kdo je pro? Proti? Ověříme 247. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 254, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 248 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis MA pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis MB pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh zelených k 9C. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 253 pro, proti zdrželi se přijato. 258 pro, proti zdrželi se přijato. 265 pro, proti zdrželi se přijato. 267 pro, proti zdrželi se přijato. 269 pro, proti. Ověříme 269. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. 270, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272 pro, proti, ověříme 272. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď první kompromis N. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 276 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 286 mm, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 288 a 240 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 307 pro, proti ne, ten odpadá. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, pro, proti, zdrželi se, ústní pozměňovací návrh 12a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3.11 pro. proti, zdržel se schváleno. 312 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Q pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 3, 2, 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 323 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis R pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis S pro, proti, zdržel se schváleno. T pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 2 a 3, 3, 3, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text pro, proti. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Stále ještě sbíráme hlasy. Takže uzavírám hlasování. Schváleno. 16a. Ústní pozměňovací návrh zelených pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis U pro, proti, zdržel se, schváleno. V pro, proti, zdržel se zamítnuto, ne, promiňte, mohli byste prosím ukazovat lépe vaše ruce V pro, proti, schváleno. Dvojité V pro, proti, zdržel se, schváleno. Tři, pět, šest pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 255 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis V, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AC, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 415 pro, proti, zdržel se, schváleno 416, 416 pro proti. To zkontrolujeme. 4, 16, kontrola, zahoj hlasování. Ukončuje hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 4, 3, 3, 5 pro, proti Zdržela se zamítnuta. 4, 3, 6 pro. EPP hlasí jak pro nebo proti? Takže kontrola 4, 3, 6 zahajuje hlasování. Vote is closed. Is... Končím hlasování, zamítnuto. 447 pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh jedna ehm, pro proti zamítnuto, původní text pro proti, zdržel se schváleno, dvojka pro proti, zdržel se schváleno, tři pro proti, zdržel se schváleno, čtyři pro proti, zdržel se schváleno, pět pro, ne, odpadá, šest pro proti, zdržel se schváleno, původní text, ano, je to tak. Když sedmička padá, vracíme se k původnímu textu. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 8 a 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, citace 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, citace 5 pro, proti proti, zdržel se, schváleno. Hlasujeme v bloku od jedenáctky pětce. Takže od jedenáctky k dvacítce. Souhlasíte jedenáct až dvacet? včetně původního textu 6 až 9. Ano, takže kdo je pro, proti zdržel se schváleno. Takže jdeme teď. 21 pro. 21. Už jsme hlasovali vlastně. No, přesně. Ne, co? Dospěli jsme k 21, včetně. Promiňte, omlouvá se pan předseda, omlouvám se. Musíme hlasovat o 20. Promiňte, pane předsedo. My jsme žádali pouze hlasování v bloku od sedmnáctky a já si myslím, že bude rychlejší, když budeme hlasovat o těch sporných textech, jinak ztratíme, ztratíme víc času, než získáme. To, bylo ne, to nebylo příliš šťastné rozhodování, protože tady jsou dvě protichudné věci takže pojďte, myslím si, že můžeme jasně říci, že jediná jedenáctka způsobuje, že třináctka padá, to si musíme uvědomit, takže se tedy vracím, asi bude lepší, když se vrátíme. A budeme hlasovat jedno po druhém, protože jinak by nebylo jasné, že jedenáctka pro. No, snaha byla dobrá. Hm. Jedenáct pro proti, zdržel se schváleno 13, odpadá 12 pro, proti, zdržel se schváleno 14 pro, proti, zdržel se schváleno 15 pro, proti, zdržel se schváleno původní text. Deset až třináct pro, proti, zdržel se schváleno. Šestnáct pro, proti, zdržel se schváleno. Sedmnáct odpadá. Původní text citace 14 pro proti zdržel se schváleno, 18 pro proti zdržel se schváleno, 19 pro proti zdržel se schváleno, původní text 15 až 20 pro proti zdržel se schváleno, 20 pro proti zdržel se schváleno, původní text 21 pro proti zdržel se schváleno, 21 pro proti kontrola. 21 kontrola zahájí hlasování. Ukončeno. Takže schváleno, teď jdeme původní text, citace 21 pro, proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdržel se schváleno. 25 odpadá, 23 pro, proti, zdržel se schváleno. Původní text citace 23 až 25 pro, proti, zdržel se schváleno. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text citace 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Citace 27 pro proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 26 pro proti zdržel se schváleno. Původní text 28 pro proti se schváleno. 27 pro proti kontrola 27. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text citace 29 pro, proti, zdržel se schváleno, 28 pro, proti, zdržel se schváleno, 29 pro, proti, zdržel se schváleno, 30 pro, proti. Co EPP 30 pro, takže schváleno 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis AD pro, proti, zdržel se, schváleno, 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 79 pro, proti, zdržel se, kontrola 79, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. 46 pro. Proti. Kontrola 46. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. 48 pro proti. Tak, kontrola 48, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto kompromis AE pro, proti, zdržel se, schváleno. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, schváleno, 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 64 pro, proti, kontrola 64 zahajuje hlasování. 64. Ukončuje hlasování. 26 ku 26, takže zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 66 pro, proti, to musím zkontrolovat, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Okay, I can. Is 66. Dobrá, 66. Pozměňovací návrh číslo 66. Zahájili hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá, končím hlasování, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 67, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis AF pro, proti, zdrželi se přijato, 60, omlouvá se pan předseda, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AG pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 80 pro, proti. Ověříme, ověříme návrh 80, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 2,81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní o pozměněném textu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 11 proti, nikdo se nestršel. Bláho přeji zpravodajovi. A nyní musíme oznámit, že... teď chci oznámit, že se bude, bude zde společné hlasování, respektive, že toto společné hlasování ekonu a budget bylo odloženo, bylo to zprávy paní Bereš. Bude to tedy na, až na únorové druhé plenárce. Takže děkuji vám. Můžeme zakončit dopolední část a opět zahájíme práci odpoledne ve tři hodiny. Děkuji.